Hello everyone, if you take your place, we can... Dobrý den, můžeme začít s velice krátkým hlasováním, které nás dnes čeká. A doufám, že máte karty hlasovací, takže si to prověříme. Prověříme si přítomnost. Kdybyste mohli tedy zmačknout jakýkoliv knoflík, abyste viděli, jaká je přítomnost, paní Luzan. Dobře. Zahajeme hlasování. Tak prosím, něco zmačkněte. Yeah, we are fine. Dobře. Tak jo, děkuji. Začneme s hlasováním. Eh, rozpočtová kontrola financování nevládních organizací z rozpočtu EU. Spravodajkou je paní Dornano. Začneme pozměňovacím návrhem 6. Kdo je pro? 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnut? Návrh 8. Kdo je pro? je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnout. Návrh 11 ve dvou částech, ne, ne je stažen, takže tyto dva jsou staženy. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 13, je pro, kdo je proti, se zdržel přijat. Návrh 14 pro, proti, zdržel se zamítnut. 18 pro, proti, zdržel se zamítnut. 16 v dvou částech. První část, kde je pro, kde je proti, se zdržel zamítnuta. Druhá část, kde je pro, kde je proti, se zdržel zamítnuta. Návrh 15. Jde pro. Je proti. Kdo se zdržel? Prověříme. Návrh 15. Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak řekněte, jak chcete hlasovat. Proti, dobře. Konec. Přijat. Návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Se zdržel zamítnuté. 19 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 20 pro. Proti. Zdržel se zamítnut. 21 pro proti, zdržel se zamítnut, 22 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Zahaj hlasování a končím hlasování. Přijat. 23 pro, bude pro, pardon, 23 proti, zdržel se přijat. 24 ve dvou částech. První část, kde je pro? kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuta, druhá část, kdo je pro, kdo je... Aha. Aha, odpadá. Druhá část odpadá. A nyní návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnut, 25 pro, proti, zdržel se přijat, 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28, 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 30 a 31, kdo je pro, proti, zdržel se zavítuty. 33 stažen, 36, kdo je pro, proti, zdržel se za přijat, 30 čtyři pro, proti, sešel se zamítnout. 35 vstažen, 37 pro, proti, sešel se přijat. 38 bude pro, proti, zdržel se zamítnout, 39 pro, proti, zdržel se přijat. 32 pro, proti, zdržel se zamítnout, 40 pro, proti, zdržel se přijat, ne, zamítnut. 41 pro, proti, zdržel se zamítnut. 42 pro, proti, zdržel se zamítnut. 43 pro, proti, zdržel se zamítnut. 44 pro, pro je vstažen, vstažen. A nyní 45, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 46 pro, proti, zdržel se zamítnut, 47 pro, proti, zdržel se zamítnut, 48 ve částek, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijata, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se prověříme. Prověříme druhou část, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Přijata. 49 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 50 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 52 pro, proti, zdržel se, přijat. 53 pro, proti, šel se zamítnout 54 pro, proti, zdržel se zamítnout 55 pro, proti, zdržel se přijat, 56 pro, proti, zdržel se zamítnout 57 dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se přijata. 50 59 pro, proti, zdržel se zamítnut, 60 pro, proti, zdržel se zamítnut, 61 pro, proti, zdržel se zamítnut, 62 pro, proti, zdržel se zamítnut, 63 pro, proti, zdržel se zamítnut, 64 pro, proti, zdržel se zamítnut, 65 pro, proti, zdržel se, zami, přijat. 66 ve dvou částech, první část, kde je pro, proti, zdržel se, přijata, druhá část pro, proti, zdržel, odpadá, aha. Ne, hlasujeme o druhé části, kde je pro druhou část, pro, proti, zdržel se, přijata. A nyní úvodní ustanovení, návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 3 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 4 pro, aha, stažen 5 pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní závěrečné hlasování, elektronicky zahajuji hlasování. A končím hlasování. zamítnut. Tím jsme uzavřeli hlasování. Děkuji všem. Kolegové, začneme s programem. První bod je návrh stanoviska o delší životnosti výrobků. Spravodajkou je paní Šaldemóze, tak prosím, máte slovo. Prosím. Já jeg skal se, om jeg kan overdøve den snak, der er i lokalet lige nu. I uh, slutningen af januar presenterede jeg mit uh, udkast. Musím hovořit trochu nahlas, aby mě všichni slyšeli, až jsem na eh, konci ledna předložila svůj návrh. Jde o zprávu s titulem eh, Delší životnost výrobku. Chtěla bych jasně říci, že můj návrh se vyznačuje tím, že jde tady o e, omezení, máme určitá pravidla pro tu délku, nebo jak krátký musí být ten text stanoviska. Takže jsem se snažila zaměřit na ty hlavní principy. Podle mě nejdůležitější, abychom podpořili delší životnost centrální záležitostí je tady oběhové hospodářství, to také chceme podpořit. Nicméně, samozřejmě já sama ještě předložím eh, vlastní pozněcí návrh k tomuto návrhu, protože bych chtěla, aby ten návrh byl co nejkonkrétnější. Chtěla bych tady mít takový seznam těch hlavních myšlenek eh, a uvést ty výhody, které to může mít pro spotřebitele, pro výrobce. Jde také o ochranu spotřebitelů, ale samozřejmě i o ekologické standardy, protože delší životnost výrobků musí obsahovat eh, i principy ochrany životního prostředí. A v první řadě jde o to, jak vytvořit systém pobídek, které by vedly k tomu, že by se zabránilo k eh, předčasnému vyřazování nebo zahazování eh, výrobku. A je potřeba tedy stanovit určité parametry, aby eh, ten růst, který máme v hospodářství, nepocházel pouze z toho, že si všichni pořizují nové a nové věci. Já jsem se nechala inspirovat příkladem Švédska, kde došlo ke snížení DPH na opravu e, výrobku. Takže když se chcete nechat opravit kolo nebo oblečení, tak e, to podléhá nižší e, sazbě daně. Švédsko by také tímto daňovou, tuto daňovou reformou chtěl dosáhnout cíle další životnosti. Já neříkám, že něco takového se musí dělat ve všech členských státech, ale myslím, že by se tím mohli ostatní inspirovat. Těch nástrojů, které k dispozici jsou, je celá řada. Protože když budeme méně vyhazovat eh, věce, tak to bude mít příznivý dopad na životní prostředí. Ve Švédsku to samozřejmě vedlo i k vytváření pracovních míst v opravnách. Pokud chceme dosáhnout toho cíle delší životnosti výrobků, tak se rozhodně ty, ta opatření nemohou omezovat pouze na daňové eh, změny, ale je potřeba to promítnout do konstrukce nebo designu výrobků. Výrobky musí být eh, vůbec opravitelné, pokud dojde k nějakému, nějaké poruše. Například máme také směrnici o bateriích. A i tady by eh, se měla vytvořit možnost, jak vracet nebo vyměňovat vybité baterky. A také chci podpořit eh, návrh komise eh, týkající se ekodesignu, že tam by se také měla zohledňovat životnost. Pokud ten produkt bude eh, životnější nebo bude mít tu delší životnost, tak to se musí promítnout do těch ekologických standardů, protože tím se zlepšuje ochrana a také budeme mít lepší eh, využívání eh, druhotných surovin a i pro spotřebitele by mělo být jednodušší si vybrat výrobky s delší životností. Například by to měly výrobky označené, eh, označené nějakým systémem značek Ecolabel. V rámci toho by měly být obsaženy i informace o tom, jak eh, je dlouho je možné očekávat, že ten výrobek eh, vydrží, když si kupujete pračku, tak eh, byste měli vidět, kolik těch hodin praní ta pračka vydrží v porovnání třeba s jiným modelem. A možná, že potřebitel by potom byl ochotný třeba zaplatit o něco vyšší cenu, pokud se bude jistý, že životnost bude delší. Musí se, eh, musí tedy mít možnost se rozhodnout na základě těchto informací a tím bychom mohli také přispět k lepší ochraně životního prostředí. Můžeme to velmi konkrétně tady formulovat a, jak už jsem říkala, předložím vlastní pozměňovací návrhy a doufám, že i stínu zpravodajové předloží své návrhy tak, abychom tady měli velmi pestrý katalog různých podnětů toho, jak dosáhnout eh, větší nebo delší životnosti s cílem mít lepší ochranu životního prostředí, aby nedocházelo k eh, mrhání nebo plítvání surovinami. Takže bychom měli mít ten věčný cyklus toho, že si něco koupíte a potom to hned vyhodíte. A těším se samozřejmě na následující debatu, na příspěvky stínových zpravodajů a dalších kolegů. Naším úkolem u této zprávy je pohlížet na tuto problematiku eh, z pohledu ochrany životního prostředí. A dále bych chtěl říct, že ta lhůta pro pozměcí návrhy je 8. března. Máme tedy na to ještě týden. A 10. nebo 11. dubna by se o to mělo projednávat tady na výboru Envy. Potom to budou projednat výbor pro vnitřní trh 24. Eh, eh, dubna. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Šaldemos. A nyní nejprve stěnují zpravodajové. Nikolin Colin Langan jako první. Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, nejdříve bych chtěla poděkovat Christel Šaldemoze za její návrh zprávy. Podle mne je to velice dobrý základ pro naše jednání a velice se těším na spolupráci. Ekologické výhody konceptu životnosti produktů jsou jasné. Další životnost produktů, znamená, že se budou déle používat, eh, budeme tedy méně často nakupovat nové produkty, což znamená méně odpadu a méně energie a surovin na výrobu nových produktů. Stále souhlasíme se paní zpravodajkou v tom, že, eh, že se musíme velice zaměřit na spotřebu produktů a udržitelnost. Pokud chceme mít oběhové hospodářství, musíme využívat suroviny, musíme hledět na výrobu produktů a změnit je. Změnit výrobu produktů, způsob využívání produktů, jejich spotřebu. Vítám, že paní zpravodajka tady má vyvážený poměr mezi prodloužení životnosti produktů na jedné straně a na druhé straně lepší politiky zacházení s odpadů a podporu výzkumu v tomto oblasti. Podle zásad oběhové ekonomiky je důležité důležité, aby produkty a jejich součásti byly v oběhu co možná nejlépe a co možná nejefektivnějším způsobem je důležité, aby byly produkty snadno obravitelné a také snadno demontovatelné, tak abychom mohli využívat suroviny v nich obsažené jako další suroviny pro výrobu nových výrobků. Tady bychom měli mít i nadále podnět i v tom smyslu, abychom stále ještě lépe využívali zdroje, aby produkty, které Eh, potom budou přicházet na trh, byly ještě šetrnější, ještě ekologičtější. Podle mne se zde skrývá skutečně mnoho možností. Nejdůležitější aspekt naší stanoviska je to, abychom odpověděli na otázku, jakým způsobem je možná co nejefektivněji využívat produkt. V bodě dvě paní zpravodajka ukazuje, že udržitelnost výrobních a spotřebních výrobců je důležitá. A paní Šaldemoze, zde v tomto aspektu jsem poněkud kritická. Předpokládám, že například, když si půjčíte pračku či tiskárnu, tak nebudete takovýto výrobek používat příliš dlouho. Proč? Proč tak to smýšlím? Když si koupím drahý, pro, drahý produkt, který je efektivní, výkonný, tak ho budu užívat delší dobu. Neboť když si ovšem pouze eh, dám něco na leasing, tak mi to bude pravděpodobně jedno, protože i hned jak uvidím nějaký nový produkt, který se mi bude líbit více, který samozřejmě podle smluv, ten eh, produkt, který budu mít leasingu, vrátím a pořídím si nějaký jiný lepší. Takže nevím, za ten leasing je ta skutečně vhodná cesta a byla bych vám velice vděčná, kdybyste se na tento bod ještě jednou podívala. Eh, vítám posílení zásady rozšíření odpovědnosti spotřebitelů tak jak to má být zavedeno v rámcové směrnici pro odpady. Myslím si, že i toto vytvoří podnět pro to, aby naše produkty byly udržitelnější. Téma dlouhé životnosti produktů. Toto téma eh, je velice aktuální v mnoha členských státech. Francie eh, chce zakázat, nebo již zakázala záměrné zkracování životnosti produkty. Norsko eh, na pět let prohloušilo záruční lhůtu. V Belgii máme nezávislé postupy, které pravidelně testují produkty právě z hlediska jejich eh, ekologičnosti. Eh, v Německu chce spolková vláda vytvořit či vytvořila program pro posilování udržitelnosti výrobku a od roku 78 máme v Německu dobrovolný label, takzvaný modrou značku. Dále předložím pozměňovací návrhy zejména prodlužování životnosti produktů je důležité, to je důležité tento přístup, ale na evropské úrovni potřebujeme lepší koordinace, protože členské státy k tomu přistupují odlišným způsobem a my musíme zajistit, aby ty jednotlivá opatření se potom nekřížila na vnitřní trhu. Cílem našich opatření musí být inteligentní mix různých opatření, tak aby se skutečně podpořila dlouhá životnost produktů. Jde tedy o to, jak udržitelnou výrobu a udržitelnou spotřebu vylepšit. Co tímto současným způsobem posílíme důvěru v naše evropské podniky. Největší výzva v této zprávě je podle mě eh, nalézt jistou rovnováhu mezi využívání produktů, které byly udržitelné na šeteře vůči surovinám eh, na jedné straně v rámci oběhované ekonomiky a na druhé straně vytvoření atmosféry, která nezabrání výzkum a inovací, výzkumu a inovacím. Já si myslím, že zpráva je dobrý rámec a já se velice těším na spolupráci. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Rýs. Děkuji. Já eh, budu mluvit jménem naší stěné zpravodajky Gazine Meissner, která musí eh, být teď někde jinde. Toto jsou tedy její poznámky. Gazine vítá práci zpravodajky, je to dobře napsaná zpráva, dobře se zaměřuje na ekologickou stopu to by měl být důležitý parametr. Přispělo by se tím předcházení odpadu. To je tak je třeba podpořit nebo vytvořit pobídky pro opravy výrobku, to je tedy bod 3 toho návrhu. Třeba říct, že hodně výrobků se recykluje, je proto trh. Některé společnosti jež takové procesy mají, například pro použité mobily. Potom opravitelnost, kde se na s tím, že produkty by měly být opravitelné. Možná, že bychom měli zvolit možná holističtější přístup. Je otázkou, jestli by eh, jedno eh, řešení se hodilo na všechny. Potom není úplně jisté, jestli všechny technologie umožňují opravitelnost, takže je potřeba zvážit ten dopad na cenu. A je důležité také najít tu správnou rovnováhu mezi cenou a prodloužením životnosti. To je úroveň takového bodu jedna. Také souhlasím s tím, že chování spotřebitelů hraje klíčovou roli. Je potřeba zlepšit jejich informovanost, to je důležité, to je úvodní ustanovení A. A samozřejmě se těší na další spolupráci s tím zpravodaj. Mohli ještě něco říct na závěr ve francouzštině? Osobně eh, je to, eh, chci říct, jak je důležitý odstavec 4 pro naši skupinu. Tam se hovoří o novém pracovním programu eh, komise o ekodesignu. K tomu jsem byl stanovisko před asi deseti lety, to je ta rámcová směrnice, na které jsem hodně pracovali s Petrem Lízem v rámci našeho výboru a Evropský parlament ten eh, měl jako jednu z těch priorit eh, jednat co eh, nejdříve na začátku toho životního cyklu. Já vím, že někteří se ptají na to, proč, nebo některé skupiny chtějí vypustit ten 4, ale my jsme pro jeho zachování. Děkuji vám. Pan eh, Juarez de Abans. Děkuji, já souhlasím s eh, názorem zpravodajky, jenom chci zdůraznit ještě nutnost eh, řešit různé typy Eh, zastaralosti, tedy například, ano, a zvýšit účinnost produktu, to je jasné, prostřednictvím i ekolabelu, harmonizovat eh, technik, technické aspekty a samozřejmě i zlepšit možnosti Mm, aktualizovat, opravovat rentabilním způsobem tyto výrobky. Je třeba trvat na komisi, aby tyto eh, koncepce ambicioznějším způsobem začlenila do svého pracovního programu, který se týká ekodesignu na rok 2019. A je třeba, aby i eh, zde eh, do toho hovořil Evropský normalizační výbor, aby i ten tedy eh, více zapojoval tedy eh, eh, různé tedy zájmové organizace. Je tady před námi velká práce, především pokud jde o životnost těchto výrobků, aby trvaly v čase a zde podle našeho názoru všechno, co se týká ekodesignu, by mělo být ambicioznější. Dále chceme, aby komise zahájila proces, abychom pomohli průmyslu, aby v podstatě jak jaksi se trošku Eh, tedy eh, odchýlil od toho zavedeného eh, režimu, kdy si něco někdy koupí, pak se to hned vyhodí mm, po použití, tedy je třeba podporovat cirkulární ekonomiku. A samozřejmě do všeho je třeba více zapojovat regionální, krajské a lokální orgány. Je třeba aktivně podporovat i lokální iniciativy opravy, eh, tedy zboží z druhé ruky, použité zboží, opravené, repasované a to, jak říkala i zpravodajka, eh, protože eh, je třeba, aby se podporovali ti, kteří takovéto užitečné služby nabízí spotřebitelům a je třeba budovat model, který bude udržitelnější, který bude založen na spolupráci ve společnosti a ne na individualismu a budeme bojovat proti té konzumní společnosti, která často eh, je taková exkluzivní a je třeba mm, a často v podstatě i neustále i se vytváří na trhu umělé potřeby a je třeba tedy se snažit tímto směrem proti tomu bojovat a já zcela souhlasím eh, se spravodajkou a určitě budeme v konstruktivním duchu spolupracovat. Děkuji, pan Peričíny. Grazie, presidente. Io Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat paní zpravodajce za práci. Je třeba, aby výrobky trvaly déle v čase. To není pouze pro potřeby životního prostředí, ale i pro nezbytný kulturní, nezbytný kulturní převrat. Podle našeho názoru eh, eh, Eh, zde eh, naším nepřítelem je ten pekelný mechanismus, eh, snaha tady vyrábět, vyrábět za každou cenu a zde se i na straně spotřebitelům se v podstatě snižuje ta potřeba po těch trvanlivých výrobcích, tedy, které mají dlouhou schopnost, protože si neustále kupují nové výrobky, mají několik televizorů a tomu nahrává všechny ten marketing, ta reklama. A zde eh, předměty, které mohou trvat a které lze i opravovat, eh, tak eh, mm, to je něco, co již vlastně neexistuje a i kvůli tomu zmizely ty řemeslné profese těch opravářů. A je třeba, abychom mm, tedy i Ehm, tedy, abychom tedy proti tomu bojovali, protože my všichni dobře známe ehm, ten příklad třeba našich tedy mobilních telefonů. Je tedy třeba, aby ty výrobky byly vytvářeny, koncipovány na delší dobu a na konci života schopny, životnosti, aby byly demontovány, recyklovány a tedy je třeba podporovat ten sektor ehm, použitého zboží, opětovného používání těchto výrobků, protože to i sníží nejenom objem Eh, eh, odpadu, ale také i to zvýší pracovní příležitosti. A já si myslím, že zde přece je to výrobce, který nese plnou odpovědnost za ten výrobek a je třeba tedy motivovat tyto výrobce, aby vytvářeli, koncipovali výrobky, které budou eh, trvat v čase. Paní no stručně děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat paní zpravodajce za hm, práci Eh, která se týká tedy života schopnosti. Ano, zde eh, je evidentní, že ta konzumace těch eh, levných výrobků je přehnaná. Zde i kvůli tomu se zvýšili, zvýšil objem odpadu a směsného obchodu, včetně směsného obchodu a i se snížil počet pracovních míst. míst. I zde je třeba i i zde ale je pravda, že i koncepční zastaralost často brání tomu, že ty výrobky eh, eh, trvají v čase a eh, třeba je to příklad těch slavných tedy tiskáren. A je třeba tedy především i mm, se Eh, eh, tedy bojovat proti eh, trestným činům, jako máme ve Francii, to je zákon, který jsme zavedli, bojovat proti té záměrné zastaralosti výrobků. To, o to se snaží výrobci. A to často tedy mm, je to třeba tedy stíhat trestním právem a bojovat proti těmto nekalým praktikám, kdy dochází ke klamání spotřebitele. Proto každý členský stát musí zavést povinnost určitých informací, které se musí zveřejňovat třeba i v návodu pro použití dětí a podobně, ale třeba zaprvé je striktně aplikovat stávající předpisy a zákony, které máme. Kromě legislativního přístupu, paní zpravodajko, tak paní zpravodajka se velice správně zdůrazňuje, že je třeba dělat osvětu u spotřebitelů. To je nezbytný předpoklad všeho, protože život, životnost výrobků eh, se eh, stane obchodním argumentem, ale poskytovat spolehlivé informace to není pouze eh, odpovědnost podniků, to je také odpovědnost veřejnoprávních orgánů a vyšších tedy orgánů a včetně Evropské unii, protože Evropská unie e, e, často e, příliš propaguje funkčnost na úkor ekologie u výrobků a například fiasko těch žárovek, to si všichni pamatujeme, jaký to má teď dopad na zdraví lidí, to, co, to, na to máme i studii z minulého roku, takže pozor na i ekologické lobby, které na toto tlačí a vyrábí se potom takovéto výrobky výrobky e, a v tomto smyslu já k tomu předložím i pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji taky Kristel Šaldomáze a Birgit Kolinglangen za představení postoje EPP. A rád bych pouze doplnil dva body. Podporuji návrh zprávy a také komentáře, které nadnesla Birgit Kolinlange jménem EPP. P. Dva konkrétní příklady, se kterými bychom se měli podle mě zabývat. Za prvé, velice pozitivní příklad to je to, že máme čím dál tím více žárovek LED. Ovšem, pojí se to s problémem, že takovéto žárovky eh, nebo ty, ta svítící tělesa jsou plně vlastně pevně zapudována do té žárovky, to znamená, když to svítící těleso eh, se jak si z ní pokazí nebo je vadné, tak se musí vyhodit celá žárovka, což samozřejmě není ve smyslu spotřebitele ani eh, efektivity zdrojů když se vlastně funkčnost celého výrobku omezuje pouze na funkčnost jedné malé části, která nelze vyměnit. A další příklad to jsou ty naše oblíbené smartfony. Eh, bylo mi řečeno, že kdy, když se dostane na trh nový iPad, tak eh, u Google se objeví otázky, kdy si lidé vyhledávají heslo iPad pomalý. Takže to je velmi zvláštní. Já bych poprosil komisi, aby se nám k tomu eh, přesně vyjádřila. Pokud toho není dnes schopna, tak aby si to prošetřila. Tam se tedy jsou ty updaty udělány tako, tak, aby ty updaty toho softwaru, že prostě ten smartphone po jisté době již nelze užívat. Já nevím, zda, eh, je to, zda se tomu je možné technicky vyhnout, anebo zda je to skutečně pouze produktová strategie, že ty updaty jsou dělány tak, aby lidé byli donuceni si i hned koupit nový smartphone. Jistě to není ku prospěchu ani spotřebitele, ani životního prostředí, jestli existují obchodní modely, které již jsou schopny takovýto problém řešit. Eh, a nyní je třeba si dobře zvážit, jaké nástroje chceme použít je jistě možné na tom černém místě jít pouze prostřednictvím opatření ekodesign. Ovšem, měli bychom se velmi snažit a hledat alternativy. Ekodesign, to směrnice, Federik Ries má pravdu, ona byla tehdy zpravodajkou, já jsem stínovým zpravodajem. E, ekodesign, to je skutečně velký úspěch, udělali jsme mnoho pro energetickou účinnost, ale e, pojí se s tím ještě několik problematických věcí na které bychom neměli zapomínat diskusi a bohužel jsme tady poskytli příliš eh, půdy eh, euroskeptikům. A tedy je třeba si zvážit, jak se k tomu postavíme. Myslím si, že potřebujeme jako design, ale zda bychom měli řešit veškerý problém, který se týká životnosti pomocí ekodesignu, to už si tedy nejsem jistý. Proto bych navrhl, abychom zvažovali jiné alternativy, například ještě lepší označování právě co se týče těch LED, které jsou jaksi zabudovány takže nelze, nelzou, nejdou vyměnit. To sice je již označováno, ale většina spotřebitelů to ani neví, takže tady je třeba informovat spotřebitele. Možný nástroj by, byly, by byla veřejná výběrová řízení. A nebo bychom si mohli zvážit, abychom pro jisté produkty neměli zavést delší záruční lhůtu. Například, když někdo tady má skutečně hm, takovou tu LED, kterou nelze vyměnit, je to pevně zabudováno, tak bychom měli pro takovýto produkt záruční lhutu prodloužit. Není možné, aby kvůli jednomu dílu byli spotřebitelé nuceni vlastně celý ten produkt vyměňovat. Takže to by byla jedna možná cesta, kterou bychom si mohli zvážit. A rád bych věděla od komise, proč si myslí, že toto neřeší trh, když tady máme věci, které tak rychle se E, zničí, tak by tady měl spotřebitel e, být nespokojen a říct, no něco takového nechci, když e, si to koupím a hned je to zase pryč a měla by zareagovat konkurence. Proč tomu to tak není? Proč se konkurence nesnaží přicházet s výrobky, které by byly měly delší životnost, neboť Toto je přeci něco, co vede ke zvýšeným nákladům pro všechny, ale zdá se, že na tomto místě trh skutečně nefunguje. Tady ještě dvě žádosti o slovo. Pan Střelak. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající návrh, který je v souladu s dalšími návrhy v oblasti oběhového hospodářství. My také předložíme naše pozměňovací návrhy. Chtěl bych se zaměřit na tři body. Je to důležitost ekodesignu a pobídek pro výrobce, aby výrobky byly eh, opravitelné, trvalejší. Ty opravy by mohly přispět k vytváření Eh, pracovních míst na místní úrovni. To je důležité také pro konkurenceschopnost evropské ekonomiky, že díky tomu budeme energeticky účinnější, budeme více využívat surovinek. A další bod, o kterém jsem se chtěl zmínit, je to, že bychom to měli zaměřit na vytváření nových eh, podnikatelských modelů a snažit se o změnu chování spotřebitelů, aby se uvědomili, že někdy lepší více využívat služeb než produktů. I to musí proběhnout formou pobídek pro soukromý sektor. A Další bod, o kterém se chtěl zmínit, to sice, že musíme vyvolat poptávku. Takové produkty budou v budoucnosti dražší, protože dnes to nezohledňují všechny dopady na životní prostředí. A proto nebo třeba investovat do osvěty u spotřebitelů a vysvětlovat, proč je lepší si kupovat tyto výrobky, protože jsou možná dražší, ale jsou zase trvalejší. A také, že je potřeba využívat služby opraven A potom je potřeba zlepšit informovanost o těchto podmínkách. Pan Balco je další řečník, prosím, velmi stručně. Egy nagyon fontos vélemény. Toto stanovisko je skutečně velice důležité a Zmiňují se v něm skutečně zásadní věci. Já bych se rád tady vyjádřil k bodu číslo 6. Ten hovoří že o tom, že na etiketě by měly být i informace o životnosti produktu. Já si nemyslím, že bychom měli pouzbuzovat spotřebitele k tomu, aby si nakupovali produkty, na jejichž etiketách e, není natěštěno dost informací. Například u drahého osobního automobilu se často ta reklama soustředuje na to, e, nebo ty informace, na jak dlouhou dobu e, je tam záruka vůči korozi té karoserie, ale v mnoha případech producenti doufají v to, že ten produkt skutečně z technického hlediska dlouho nevydrží a že spotřebitel ho co možná nejrychleji vymění za produkt jiný nový. Nevím, eh, v čem by mělo přesně spočívat řešení u těch iPadů a iPhoneů, kde velice rychle dochází k tomu, že ten produkt zastará. Možná bychom potřebovali agresivnější reklamu v této oblasti a informace v této oblasti, aby nedocházelo k tomu, že někdo velice rychle si koupí příš, nový typ přístroje a starý vyhodí, když mu to v podstatě nic lepšího nepřináší ze spotřebitelského hlediska. Podívejte se na tuto Nokia, tu jsem koupil před třemi lety a vypadá tak, jako kdybych ji právě musel vyhodit, neboť jsem ztratil nabíječku. Já jsem šel do Bruselu, do různých obchodů a tam se vysma- že mi vysmáli, že k takto starému přístroji ještě vůbec chci si kupovat nabíječku o co tedy jde. My bychom měli nějakým způsobem eh, bojovat proti, agres, proti této agresivní propagandě ze strany výrobců, kteří se snaží sugerovat spotřebiteli, že jeho produkt je již příliš starý a jako že je třeba, aby si koupil nový, když vlastně ten předchozí model vůbec zastaralý není a ten nový model nepřenáší žádné větší výhody. Děkuji. Teď dáme slovo komisi. Tady pan Bennett. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Je tady několik bodů, k kterým bych se měl vyjádřit. Náš eh, návrh již mnoho z toho eh, obsahuje. si vědomit důležitost ekodesignu, tam eh, jde o to, že snažíme promítnout to do nákladu, tu další životnost. A také to můžeme eh, také můžeme měřit tu energetickou účinnost, protože i ta příznivě ovlivňuje účty zákazníků. Eh, někdy se ale eh, těžko kvantifikuje tento eh, přístup těch nejnižších možných nákladů, což ale neříkám, že to není možné. Eh, je to jeden z těch hlavních problémů, který se snažíme v současnosti řešit. Tady ta hlavní otázka, která byla vznesena, týká toho, co dělá Evropská standardizační komunita s tou recyklovatelností a životností výroku. A já bych jenom chtěl k tomu říci, že existuje asi 30 různých technických gremí, které se tím zabývají. Je k tomu také sedm horizontálních projektových týmů. A ty by měly podat eh, zprávu buď v eh, příštím roce, tedy 2018, nebo v prvním čtvrtletí roku 2019. A, jak jsem říkal, ty skupiny jsou jednak horizontální, ale týkají se také některých specifických produktových oblastí. Takže Některé asi aspekty, jak chápete, jsou spíše horizontální, některé ne. A je potřeba se zamyslet nad tím, co všechno je přitom potřeba zohlednit, jestli rychlost toho projednání nebo tu technickou stránku. Takže oni souhlasili s tím, že předloží tři typy dokumentů o standardech. Jednak jsou to, to standardy N, potom technické specifikace a za třetí to bude dohoda Eh, s výrobci, protože tady hovoříme o eh, informačních technologiích, které se velmi rychle vyvíjejí. A potom jde také o všechny ty eh, věci spojené s ekodesignem a s objevou ekonomikou, nebo ta by se měla velmi rychle rozvíjet. A proto musíme recipročně zajistit, že standardizační orgány to budou reflektovat a předjímat, protože v některých oblastech je potřeba to dělat eh, typem dohod eh, s výrobci nebo eh, technickou specifikací. Nechci zabírat příliš vašeho času, rád odpovím na vaše otázky, pokud nějaké budete mít, ale chtěl bych ještě zmínit několik navrhovaných opatření, které by měly vést k přijetí nařízení o ekodesignu. Jako Teď se snažíme eh, zakázat některé metody spojování, protože už eh, jde o to, že některé věci by se neměly jenom nutně slepovat, protože i to slepování kolikrát může být odstranitelné nebo nahra, nahraditelné. Týká se to také displejů u počítačů a tak dále. Potom jde o servery, tam jsou dvě důležité věci. Už eh, v této debatě se to zmiňoval, Jde o software pro telefony nebo pro eh, ty servery, které obsluhují cloudy, tam jde o druhotné použití. E, to zatím není v podobě nařízení, ale ten software by měl být potom volně dostupný. A potom jde také to hlavní část, ten funkční prvek daného výrobku, což jsou drivery nebo e, ty hlavní prvky elektroniky uvnitř daného výrobku. Neměli, eh, neměl by to vést k jejich ničení, nebo ta snaha něco zničit potom eh, vyplývá z těch eh, dohod o důvěrnosti některých informací. Víme, že kolikrát třeba finanční instituce chtějí zničit data, které mají na některých nosičích protože jim jde o to, jak zajistit bezpečnost těchto dat nepřihlíží ani tak těm ekologickým aspektům, ale u jiných eh, podniků eh, schopnost vymazat bezpečným způsobem data eh, je důležitá, je to zásadní pro opětovné nebo druhotné využívání výrobku a proto <clears throat> u těch budoucích výrobků by to by mělo být povinné zpřístupnit i software na výmaz dat, tak aby ty podniky, které to budou chtít využít, to udělat mohly podle toho, jaký je jejich model podnikání. To by znamenalo, že mnohem více výrobků by potom bylo k dispozici i pro jejich opětovné nebo následné využití. Doufám, že jsem eh, teď eh, prezentoval Eh, ty důležité věci. Pokud budete nějaké otázky, tak eh, rád odpovím. Děkuji vám. A teď paní zpravodajka. Děkuji. Děkuji všem za velice kvalitní komentáře. Jsem přesvědčena, že se nám podaří zajistit stanovisku širokou podporu. Pouze dvě věci. To, o čem hovořil pan Líze. Myslím si, že třeba se k tomuto problému nějak postavit. Nevím ještě jak, ale otázka eh, těch updateů, toho softwaru, toho, že se dostane nový model produktu na trh a najednou je iPad nebo smartphone pomalejší. To je skutečně závažný problém. A kolegyně Corinne Langen s vámi souhlasím v tom, že s leasingem by mohl nastat problém, že by to mohlo svádět spotřebitele k tomu, aby produkt vyměnil rychleji a tím tedy zkrátil životnost eh, takovéhoto produktu. Možná bychom mohli zvážit nějaké pobídky eh, pro leasingový průmysl, tak aby leasingový průmysl byl odpovědný za obnovu a eh, životnost produktu, tak aby byl pobízen k delší životnosti. My se jdeme směrem ke společnosti, která se opírá o služby. To, od, to není možné nevidět, ale měli bychom si skutečně zvážit, jak vytvořit nějaké podněty pro to, aby leasingový model v sobě skrýval jakýsi pozitivní element, který zajistí dlouhou životnost produktu. Ale jak jsem již řekla, děkuji mnohokrát za komentáře a jistě se nám podaří mít nakonec velice dobré stanovisko. Děkuji. Děkuji vám a teď bychom měli v sobě mě názoru s komisí. O další zprávě a já bych chtěla dát slovo Eh, řediteli Vonovi, který má tuto problematiku na starosti. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, chair, I'd like to say a few words perhaps... Uh... Děkuji, já bych na úvod chtěl říct několik informací k legislativě, která platí v současnosti a také k mezinárodnímu kontextu. To jsou body, které jsem Eh, chtěl říct si na úvod. Rád bych eh, chtěl říci, že máme legislativu na evropské úrovni o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, které eh, znamená, že máme systém, který varuje před vypuknutím určitých hrozeb. Potom máme také členské státy, které mohou upozorňovat eh, na přeshraniční nebo neobvyklé eh, vzniky eh, těchto rizik. Na příslušné Evropské centrum, které mohou upozorňovat na podobné hrozby. A také máme vědecké výbory, které, upozorňují na rizika. Máme ministerstva zdravotnictví, která by měla koordinovat tu opatření na evropské úrovni, pokud dojde k nějakým vážným eh, hrozbám pro zdraví. A teď k nezávadnosti nebo legislativě v oblasti nezávadnosti potravin, což je obecná legislativa z roku 2002, která zajišťuje vysledovatelnost potravin. Výrobci eh, musí uvádět eh, všechny své dodavatelské vztahy musí probíhat oficiální kontroly u potravin, ale i u krmiv. V nedávné době došlo ke změně. Ty hlavní zásady jsou, že tu hlavní zodpovědnost za nezávadnost potravin a krmiv mají provozovatele, kteří by si měli udělat analýzu těch kritických bodů, které by mohly ohrozit tu nezávadnost. A tady máme také systém zdravotních rizik. Máme asi tři tisíce oznámení každý rok od členských států. Jak už bylo řečeno, máme i nařízení oficiální kontrola, které eh, vytváří rámec pro tyto kontroly, které členské státy musí provádět pro ověřování souladu se legislativou. Eh, to bylo revidováno, teď se to blíží přijetí. Tady také systém kontrol na hranicích, a kontrol komunitárního obchodu, aby se zamezilo podvodu. A několika slovy bych se chtěl také zmínit o zdraví zvířat na příslušné legislativě. Tím se nahradila ta předchozí harmonizovaná pravidla, abychom měli moderní legislativní rámec, chtěli bychom zabránit náhodným epidemím, a také e, eh, umyslně vyvolaným epidemím, e, eh, což by představovalo bioterorismus. Se týče bezpečnosti potravy, na přenos těch zvířat přenášených eh, chorob. Máme systém varování, musíme mít systém sledování pohybu zvířat v, na území EU. A také mám speciální systém pro určité typy chorob, které umožňují v reálném čase oznamovat vznik těchto chorob a ten systém se teď aktualizuje. Kromě toho máme také Eh, referenční laboratoř, máme eh, zásobu eh, vakcín máme tým, který je připraven zasáhnout a potom je to oblast ochrany rostlin, kde také teď probíhá revize této legislativy. I tady máme systém, který by měl upozorňovat na vznik, který by mohl ohrozit některé Eh, rostlinám. Měl bych se taky zmínit eh, o roli agentur a mé Evropské centrum pro prevenci chorob. Tam jde o ty přenositelné choroby, ale máme také eh, Úřad pro bezpečnost potravin. Byl vytvořen tou obecnou legislativu a ten by měl provádět hodnocení rizik. A také by měl hrát roli při předcházení rizikům a monitorování eh, jich, tedy, což znamená ten systém varování. Hmm. Další úrovně máme hmm, akční plán týkající se biologických a chemických látek. Tam je obsažena řada opatření eh, v oblasti bezpečnosti potraven a rizik pro veřejné zdraví. To se pravidelně sleduje a je to předmětem zpráv. A potom bych se chtěl mít o mezinárodním aspektu, o spolupráci mezi systémem Evropské unie a Světové zdravotnické organizace. Jde o propojení těch různých systémů varování, kterých byla řeč. A jde také o spolupráci s NATEM. Jde o schopnost identifikovat určité události a vysledovat je. Potom Máme také, my jsme měli také nedávno konferenci s tou zdravotnickou organizací o zdraví zvířat. Na základě toho vznikla e, řada doporučení. Kromě toho je tady několik dalších e, mezinárodních organizací, se kterými spolupracujeme v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji. A nyní, kolegové, máte slovo. Erans Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat komisi, že přišla dopoledne, aby hovořila na téma food defense, což je pro mě téma důležité i nutné pro Evropskou unii zde eh, nám nastínila normy, které nyní máme v EU, proto abychom byli jistí, že potraviny, které se vyrábí a které jsou k dispozici spotřebitelům, jsou nejbezpečnější na světě. A o tom není žádných pochyb. To tak je. Máme nejstriktnější normy na světě, které garantují, že eh, potraviny v Evropě jsou bezpečné pro spotřebitele i bezpečné pro evropské E, i e, evropské spotřebitele, i e, spotřebitele ze třetích zemích. Ale tady hovořím o něčem jiném. Hovořím o prevenci proti bioterorismu. Zde hovoříme o tom, že dáváme přednost tomu, aby evropské výrobky byly certifikované, proto aby naši spotřebitelé věděli, že Eh, příprava výrobku eh, byla podle striktních protokolů, bez eh, možnosti rizika kontaminace, ke které by mohlo dojít buď tedy nedbalosti, anebo úmyslně. Žijeme ve světě, kdy jsme takovým rizikům přece vystaveni, proto tady ho, je to důležité téma. A já jsem předložila několik otázek, i kolega Giovanni Lavia, také jsme položili otázky Evropské komisi a tady Eh, Evropská nebo Junckerová komise nechce přijímat další legislativu, nechce vytvářet další legislativu. A já eh, většinou, eh, já tedy i zde hodně hovořím za španělský mm, sektor zemědělství a u nás jsou lidé pro takovéto normy, protože to by mohlo znamenat i velké úspory na nákladách, protože nejsou žádné veřejné normy eh, pro to, aby bylo možné certifikovat naše výrobky, eh, protože když eh, protože máme dvě normy. Máme soukromé normy, neexistují veřejnoprávní normy a já chci veřejnoprávní normy. Zde, já chci, zde Evropská komise hovoří, že by se zvýšily náklady výrobců, ne, zemědělců, ne, ne, ne. Naopak Evropská komise nám říká, že pro novou legislativu je třeba hovořit o čtyřech, pěti letech, no ale eh, eh, samozřejmě je třeba, abychom začali. A jako producenti a výrobci potravin a potenciální vývozci, tak by měli vynikající nástroj. Přece evropský potravinářský průmysl by měl velkou výhodu z toho, že by zde byla tato veřejnoprávní norma, protože potom třetí země by to autom, automaticky uznávali. Ale když ale musí postupovat podle soukromých norm, tak je to problém. A mm, Evropská komise říká, že máme spoustu legislativy, ale potom je třeba mm, kromě toho, abychom měli směrnice, nařízení a rozhodnutí komise, tak mm, měli bychom mít normy, abychom mohli i certifikovat podniky. A tu máme, je to norma 14001 a zde máme i e, nařízení EMAS. Ano, já já eh, říkám dobře, ale my eh, je třeba, abychom měli veřejnoprávní norma a normy, a ne normy ISO, to jsou soukromé normy. Je třeba mít veřejnoprávní normy, a ne místo toho třeba dvě soukromé normy. Tím přece pomůžeme eh, evropskému mm, potravinářskému sektoru v Evropě i v celém světě a pomůžeme i evropským spotřebitelům, budou klidnější. Tady nejde o to, že to budou náklady navíc. Ne, naopak budou to úspory. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Grostet. Děkuji, paní předsedkyně. No, je pravda, že food defense Znamená, že musíme definovat nástroje, které máme na eh, ochranu našich potravin a celého vlastně potravinářského sektoru jako takového proti eh, těm eh, kontaminacím chemickým, radiologickým, biologickým, tedy proti těmto činům, útokům které poškodí image. A v roce 2007 eh, VHO eh, říká, že umyslná kontaminace je jedna z největších sanitárních hrozeb 21. století a eh, že to mm, mm, může být použito jako teroristické atentáty, proto je to důležité téma. Třeba když je o biologickou kontaminaci, tam víme, že tady nám skutečně chybí, flagrantně nám chybí potom antibiotika. Víme, že Třeba existují dnes určité bakterie, které jsou obzvláště nebezpečné a proti kterým nemáme žádnou obranu. A to znamená, že je třeba si uvědomit, že tento problém je skutečně velice vážný. Evropská unie nemá globální právní úpravu, tak jak nám bylo vysvětleno. Existuje určitý počet samozřejmě nástrojů, které máme k dispozici, ale máme skutečně tuto globální vizi? No to nemáme pokud jde o um, regulaci. A na rozdíl od Spojených států a některých členských států, tady mohu citovat i Francii, protože ve Francii Food Defense eh, je obsahem našeho plánu, který se nazývá Vigi Pirat, což je plán boje proti terorismu. Ve Francii eh, eh, potravinářský sektor se považuje za potenciální terč a je třeba ho chránit před tímto faktem. A zde mám otázku na komisi. Příslušný uh, orgán pro bezpečnost potravin. Mně se zdá, že do posud um, se ho to jakoby netýkalo, nezabýval se tímto tématem a já bych chtěla vědět, jak je na tom. Skutečně se začali zabývat tímto tématem. A mně se zdá, že tento Evropský úřad pro bezpečnost potravin možná by měl uh, připravit takový strategický eh, plán. A tady bych chtěla slyšet i názor komise. Merci aussi, Madame Dali. Dali. Děkuji. Eh, komisi děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že jste dnes přišel na tuto výměnu názoru. Je to zajímavé, že eh, komise je tak laxní k té legislativě, která bude nás chránit před těmi hrozbami. Dnes je třeba tedy, abychom eh, eh, eh, věděli, o co jde našim občanům. Občané chtějí bezpečnost, především, aby Evropa jim dala bezpečnost. A často zapomínáme na fakt, že by mohl existovat i bioterorismus a biologická kontaminace. Fil-ħamil Už U takže skutečně to je něco, co se jich může přímo týkat. A potom eh, je zde riziko, že eh, mohou, eh, je zde celý ten řetězec, prostě něco se někde vyrobí, pošle se to na lodi, pak se někde, skla, ukla, pak se to někde skladuje a když se podíváte na dnešní legislativu, tak všechny evropské organizace a dokonce na národní organizace, které operují v EU, tak jak mohu, mohou vědět, že ti dodavatelé skutečně mají takové programy na ochranu svých surovin a jak mohou redukovat rizika kontaminace. Mill fem sissa jina ma jidrux li hemm azzjoni ta' kontaminace. A já si nemyslím, že komise dnes by snad měla na stole nějakou iniciativu. A já se ptám, zdali skutečně potřebujeme mít takový program na food defense, na ochranu našich potravin. Já myslím, že teď jsme ve fázi, kdy skutečně se musíme tímto zabývat. Tak ráda si proto komisi vyslechnu. Děkuji. A post- Poslední řečník, pan Pedicini. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tady e, nejde pouze o potravinový terorismus, ale také podvody s potravinami. To je, těch je hodně teď, bohužel. Třeba mozzarella di bufala a její padělky, a nebo ty různé další eh, eh, údajné bio, biovýrobky, které jsou stejně eh, padělky, anebo otázka našich rajčat a mm, mm, nebo látka, která která se často používá tedy pro ošetřování Eh, ryb, chemikálie a zde je třeba nejenom se vyhnout těm podvodům, padělkům samozřejmě, ale také eh, jde o to zabránit eh, teroristické kontaminaci potravin. Já nevím, zda jsme schopni chránit zdraví našich občanů a mm, vůbec nejsme schopni ani je chránit před padělky, natož před potenciálními útoky. Proto musíme investovat naše peníze do tohoto sektoru a pomáhat především malým středním podnikům, aby eh, posiloval se systém labelingu, eh, označování původu a zároveň musíme eh, působit na, pre, mm, na straně prevence. Thank you very much. Now I turn to... Děkuji. A nyní komise zareaguje. Děkuji za tyto připomínky. Ano, za prvé, jak jsem řekl již, tak máme již mm, arzenál legislativních opatření a komise Eh, eh, což je priorita Junckerovy komise, skutečně se teď zaměřuje především na implementaci. A důležitá součást implementace legislativy právě je i systém auditu, kontrol, který máme. Máme, zvlášť, máme specifický systém k auditu, tak, abychom mohli provádět kontroly eh, v terénu, v EU i ve třetích zemích. A, a za druhé, to se týká toho systému včasného varování. Vy víte, já jsem zmínil několik, pět, šest různých systémů, které máme v EU podle eh, toho, o jakou legislativu jde. A jeden z návrhů, který teď eh, zvažujeme, je eh, ty, mm, eh, ty systémy varování propojit, aby ty, které třeba jsou z oblasti zdraví lidí, aby jak si se dostali ke kolegům z oblasti veterinární péče. Takže teď jde o to, abychom propojili, integrovali tyto systémy včasného varování. A třetí bod, ten se týká připravenosti a těch cvičení, která provádíme, je třeba, abychom měli integrovanější přístup k těm různým cvičením, abychom do toho zapojovali naše agentury, například různé orgány odpovědné za veřejné zdraví a bezpečnost potravin, tak aby mohli tedy provádět různá cvičení na základě mm, scénářů, které mohou nastat. A nakonec v souvislosti s terorismem a bezpečností. Zde bych chtěl vás odkázat na naši agendu, která se týká bezpečnosti. Máme čtvrtou zprávu o implementaci této agendy, ta byla přijata 12. října 2016. A jeden z aspektů, eh, který zde se zmiňuje v této evropské agendě, je právě otázka aplikace, lepší aplikace evropské legislativy v související s eh, terorismem, organizovaným zločinem a počítačovým zločinem. Eh, především se vás odkazuji na aktivity, které teď probíhají v členských státech i v komisi, které se týkají takzvaných soft targets těch tedy měkkých cílů, to znamená eh, ty dodavatelské řetězce, továrny, dodavatelské řetězce v potravinářském průmyslu, to je často eh, cha, cha, velice málo chráněno, tedy pokud je o fyzickou ochranu, takže fyzická ochrana je malá a proto komise teď věnuje pozornost právě ochraně tohoto sektoru, těch soft, těch měkkých cílů, aby byly odolnější vůči potenciálním hrozbám, aby Eh, pro případy, kdyby byly ohroženy tyto eh, davatelsko odběratelské řečesce. A zde teď my pracujeme s členskými státy, společně posilujeme ochranu těchto cílů proti terorismu. Tedy hm, především nám jde teď o ty takzvané měkké soft cíle. Děkuji. Děkuji za tuto rozpravu a nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je výměna názoru s komisí. A teď se to týká zjednodušeného řízení pro novelizaci seznamu provozoven v Kanadě, eh, ze kterých eh, mohou tedy dovážet se komodity pro lidskou spotřebu. A zde opět se obracím na komisi. Prosím, máte slovo. Pan Van Dijk. So please, sir, have the floor slovo. Tady jde o právní eh, základ eh, týkající se oficiálních kontrol produktů <clears throat> živočišného původu pro lidskou spotřebu. Ustanovení v článku 12, tam jsou odstavce, které popisují postup pro revizi seznamu Mm, těch zařízení. V současnosti jsou to pouze ta, která jsou na tomto seznamu, která mohou oficiálně eh, to provozovat, to se potom uvádí na tom zdravotním certifikátu a když eh, ta zásilka překračuje hranice, tak je potřeba přeskoumat, že to skutečně pochází z těch schválených provozoven a že to schválili kompetentní orgány členského státu. Postup předvídá lhůtu 30 eh, dnů, kdy je možné to aktualizovat. A v těchto 30 pracovních dnech je 20 dní, eh, kdy se členské státy mohou vyjádřit k připojení nebo dodání nového, eh, nové provozovny. V případě Kanady máme veterinární dohodu, tam jsme se dali na ekvivalentnosti u těchto požadavků, konkrétně v případě Kanady, ta ekvivalentnost se týká ryb, rybích produktů a čerstvého masa. Ekvivalentnost znamená, že ty standardy nebo požadavky platí stejně, se pokládá, že je stejná úroveň a ta pravidla, která platí na jedné straně platí, na druhé straně při exportu. Toto ustanovení bylo také součástí eh, toho prověřování ekvivalentnosti, kdy jsme navrhovali, abychom se spolehli na kanadské záruky v tomto smyslu a měli tedy <clears throat> zjednodušené požadavky na uvedení na tom seznamu. Něco podobného mám už Novým Zélandem, ale také když Eh, se tam uvedou, ta, eh, ty evropské provozovny, tak Kanada je musí akceptovat, nebo má ten zjednodušený postup, který trvá dva dny, který umožňuje evropským provozovnám vyvážet do Kanady. Postup, tento zjednodušený postup tedy pro uvedení na seznamu je uveden v těch stávajících dohodách. První krok byla diskuse mezi EU a Kanadou o tom, že by vznikl společný řídící výbor a ten předložil doporučení, to je doporučení a musím říct, že české státy se toho mohly účastnit. Na to doporučení říkají, že ten zjednodušený postup je v souladu s připomínkami a získal také e, příznivé posouzení od členských států. Takže abyste e, mohl dokončit tento postup, tak musí e, se přijmout interní rozhodnutí, které příslušnému DG v komisi dá možnost formalizovat toto rozhodnutí výměnou dopisů s kanadskou stranou. A teď jsem druhé otázce. Poslance Evropského parlamentu týkající se možnosti toho, že by nepřípustné maso bylo exportováno do Evropské nebo dováženo do Evropské unie z těch neschválených eh, provozoven. Jak říkal John Ryan, tak eh, my máme pravidla týkající se bezpečnosti potravin, máme také audity, ty se provádějí nejenom eh, v EU, ale naše kolegové z Sante ty audity mohou dělat i v Kanadě. A jedno z témat, které bylo prověřováno, bylo, jestli ten kanadský program eh, odpovídá našim požadavkům při certifikaci, eh, při vývozu hovězího masa do Evropské unie, kde se specificky zaměří na to, aby tyto požadavky na kontroly eh, odpovídají našim, tak aby ten systém byl dostatečně solidní. Potom je také certifikace na kanadské straně při vývozu do EU, kde se ověřuje, že ty evropské požadavky jsou splněny. A také v okamžiku vstupu toho masa na území EU se provádí kontroly, které jsou kontroly nejenom eh, dokumentu, ale také no, neporušení toho, eh, přítomnosti toho obsahu a potvrzují to při vstupu. Doufám, že jsem tím odpověděl na tuto otázku, ale samozřejmě rád odpovím na případné další dotazy. Děkuji. Paní Stas. Pan Stas. Ik dank, eh, <coughs> pardon, ik dank eh, vertegenwoordiger van de commissie voor de eerste input. Ehm, ik, ik ben voor eh, de Milieucommissie de de parlementair voor eh, de contacten met... Eh, tak, eh, já bych se k tomu chtěl připojit. Máme kontakty s veterinárním úřadem. Jsme se na ně obrátili, to je teď direktorát na ředitelství F komisi. Já jsem se tam podíval na příslušné audity. A od roku 2004 proběhlo v Kanadě 13 kontrol ne všechny, samozřejmě se zaměřovali na tu otázku, která zajímá nás, což je dovoz čerstvého masa a ryb. V 2010 byly dvě kontroly, poslední byl proběhl někdy v roce 2014. V červnu 2015 byly zveřejněny výsledky, takže v podstatě tady jsou relativně čerstvé Eh, důkazy a to, co jsem se tam mohl přečíst, eh, mě úplně důvěrou nenaplňuje. Například eh, licencování exportu evidentně není úplně aktualizované. Byly tam návrhy na vyřazení seznamu. byly tam nedostatky v vysledovatelnosti produktů, byly tam obavy eh, z toho, že by mohlo se vyvážet i koňské maso, že nebylo možné vyloučit, že koně, kteří byli poraženi v Kanadě, eh, nedostali předtím zakázané látky. To všechno čtu v té zprávě z 15. června 2020 pardon, 17 2015 FAO, jak se to tehdy jmenovalo, Food and Veterinary Office. Otázka toho zjednodušeného postupu. Teď eh, nastala, české státy to potvrdili. Myslím, že tady byl jeden členský stát, který vyjádřil obavy. Ale mě by zajímalo, jestli můžeme souhlasit s tímto prováděcím předpisem a jestli je to v souladu s článkem 12 nařízení. Říká, že je potřeba se vyžádat informace. Situace, kdy výsledky těch kontrol eh, nebyly úplně uspokojivé. Tehdy v tom eh, přijímaném nařízení eh, ten předpokládaný postup byl jiný. A před několika týdny jsme také schválili CETu, což je ten dohodovanou kurz s Kanadou, velkou většinou. A co se týče dovozu masa, tak se chce ptat, jestli dojde k navýšení kvóty pro hovězí vepřové a drůbeží maso 12 až 14 krát, tak aby se toto maso mohlo z Kanady dovážet. Dohoda je dohoda, s tím problém nemám, je potřeba akceptovat. E, toto rozhodnutí přijaté velkou většinou. Ale když si uvědomíme, že ty objemy masa které se budou eh, dovážet, se zvýší. A to všechno prostřednictvím eh, toho zjednodušeného postupu. tak by to mohlo mít velký vliv na dovoz čerstvého masa a ryb do Evropské unie z Kanady. Já jsem za navědomí eh, poznámky pana Van Dijka o těch kontrolách a o solidnosti. o systému ověřování při produkci masa a jak se tam používaly hormony. A jestli to je v souladu s evropskou legislativou o používání hormonů že hormony se nesmí používat pro pro nabývání váhy zvířat. Teď tady bude celá řada institucí, které to budou mít na starosti. Je to, mhm, je to uh, moudré, vzhledem k té eh, poslední zprávě FAO a také vzhledem k těm ustanovením, které byla schváleno po době CETA. Co se můžeme ptát, jestli tady je ekvivalentní přístup na obou stranách. To jsou tedy otázky, které mám na komisi. Thank you very much, Mr. Van Dijk. Děkuji, pan Van Dijk. Děkuji. Nejprve k tomu auditu, který byl proveden, k těm auditům, které byly tedy provedeny v posledních deseti letech. Poslední zpráva, ještě je z roku 2016. Ta zpráva ale ještě pořád není k dispozici. Je také důležité zmínit se, že zjištění zprávy je pouze začátkem procesu, když je učiněno nějaké zjištění, tak se to potom monitoruje, jak se to napraví. Není to jen akční plán, ale je potřeba to dohledat a monitorovat, že ty kroky, které se byly uvedeny, vedly k nápravě, tak aby se to správně vyřešilo v praxi a v následných misích potom auditoři se vrátí do Kanady a prověří, že ta pochybení nebo nedostatky se napravily. Takže v tomto ohledu je jasné, že Kanada bude v tom novém programu auditu, že ten přístup je založen na rizicích. A my tam vycházíme například z počtu upozornění nebo z těch pochybností. V tomto ohledu ta frekvence kontrol je uspokojivá. Ten další bod se týkal kvóty. To je předmětem té dohody mezi EU a Kanadou. To rozhodně to samo o sobě nevede k vyššímu objemu exportu. E, tento seznam se pouze týká těch rozhodnutí, které mají oprávnění vyvážet do EU, takže ten dopad nelze předvídat. Děkuji. Breton, want to say something? Ja, voorzitter, als ik eventjes mag, mag, eh, mag reageren of tenminste een aanvullende vraag stellen. Ano, jenom bych se chtěl vrátit k těm otázkám, které jsem položil. Ne, to nebylo na vás. To byl pan Kaputo, na pana Kaputo to bylo. Tak prosím, pane Kaputo, děkuji. Děkuji. Já si dovolím obecnější poznámku tady na komisi. Mám za to, že eh, hodnocení kvalitativních standardů norem eh, výrobků eh, potravinářských výrobků v EU, to se nelze omezit přece tady pouze na formální kontroly. Jenom. Ano, takže je třeba pracovat s dalšími požadavky, mikrobiologická minima, je třeba vyhodnocovat reálnou kvalitu výrobku na základě surovin, zpracování a normy jakosti v tomto případě v Kanadě tedy a v Evropě nejsou ekvivalentní, to je třeba uznat. V Kanadě především, pokud jde o e, e, e maso, citlivá komodita, tak e, tady se používají hormony a používají se postupy, které jsou u nás nebezpečné a nelegální nebo tady jde o podniky, provozovny, které určitě respektují formální protokoly, hygienické protokoly a podobně, ale zároveň porušují eh, v podstatě eh, požadavky našeho systému. Jak se eh, třeba, jako v případě CETA, tady je teď riziko, že opět ty eh, eh, kanadské podniky dostanou vlastně takový bianko všech dostávat na náš trh produkty, které nebudou respektovat eh, normy zpracování, tedy hygienické, fitosanitární a podobně, což bude na úkor evropských občanů. Já si myslím, že to je velice vážné, že komise akceptuje toto Eh, jak tedy přistupuje ke kontrolám na dovozech. Zde si myslím, že přece evropské instituce mají tu roli, že musí chránit zdraví evropských občanů. A podle mě to ještě vážnější, poněvadž zde se dokonce přijalo zjednodušené neřízení pro povolování. A tady je třeba udělat rozdíl mezi podniky, které používají hormony a OGM a dalšími. Tudíž eh, spotřebitelé v podstatě nebudou mít vůbec jasno, jaká je kvalita těchto výrobků, eh, které se jim dostávají na stůl. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně. Tady byl jeden bod, eh, který e, zmínil pan Stás, který se týká stokoňského masa. Tady komise neodpověděla. A já si myslím, že to je širší téma vlastně, jak vůbec my kontrolujeme koňské maso v Evropské unii. A jak, jaký typ eh, tedy zvířat je přípustný, aby se dostal do našeho potraveného řečesce, na rozdíl od Kanady. Takže komise, pokud na k tomu nemáte informace, tak nám je podejte někdy do budoucnu, protože nás kontaktují členské státy, kterým to leží na srdci. A tady skutečně je to otázka ekvivalence. Děkuji. Děkuji. A nyní... A pane Stási, vy už jste jednou mluvila, ale ne? přece. Very short, please. Stručně, protože máme sklus. Velice stručně. Mm. Eh, vy jste se dívala, vy jste se, pan, vy jste se mm, dívala mým směrem, ale pak kapu to, mm, jak si byl také vaším směrem, ale já jsem chtěla ještě doplnit tu otázku. Pan Van Dijk řekl, že zpráva Eh, eh, eh, FAO, že to je zpráva z roku 2015, všechny ty zprávy FAO jsou u nás implementovány a podobně. Moje otázka je, jak my jako parlamentní výbor vůbec dostaneme ty monitorovací zprávy o follow-up, co se skutečně stalo, abychom věděli. a mm, ta z června 2015, tam se hovoří o teď nové zprávě FAO, Eh, o Kanadě, která nebyla zveřejněna. A kdy pan van Dijk si myslí, že tato zpráva by mohla být nám předána? Máte nějaký termín pro to? A nakonec říká, že ano, Kvota kvóty, které jsou stanoveny ve smlouvě CETA, zvýšení kvót, to se vůbec netýká kontrol jako takových a uznávání Eh, nových institucí. To je dobré, ale pokud máte, hovoříte o zjednodušeném postupu, který se zavádíte, proto abyste mohli uznávat více orgánů, no tak tady nemohu se ubránit dojmu, že zvyšujete vlastně ty kapacity asi tak, já nevím, 14-15 krát hm, a tak, aby vůbec ty kvóty byly naplněny. Eh, to bude znamenat masivní nárůst práce to je také důležité, proto se na to ptám. Děkuji, paní předsedkyně. No to vůbec nebylo krátké. Pane Fandajku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže možná k tomu prvním bodu, ten se týká kvality. Jenom chci zopakovat ještě jednou, a myslím si, že komise již několikrát to řekla, když hovoříme o nové smlouvy, tak to neznamená, že se sníží naše standardy. Nejde o ekvivalenci mezi EU a Kanadou. Pokud bude existovat ekvivalence, tak ano, ale je zde vyloučeno maso, ož, eh, kdy se podávaly hormony, to je vyloučeno. Eh, takže to nelze vyvážet do Evropské unie, protože tady my na to máme pravidlo a to nezměníme to musí být úplně jasné. Tady nejde o to, že vůbec v žádném případě nemůžeme snižovat naše normy, ty, které máme. Ale samozřejmě vyloučíme tedy třeba používání hormonů v potravinách. Dále druhá otázka. Ta se týkala koňského masa. Ano, já jsem na to neza nezareagoval. to také vychází ze zprávy a ta odpověď z Kanady je taková, že nyní bylo odhlasováno nové rozhodnutí a e, tak, aby se zvýšily kontroly, tak, aby se zajistilo, že koně, které jsou určeny na porážku a poté to maso posláno do EU, takže skutečně tady e, budou vyhodnocována a kontrolována konkrétní rizika v Kanadě. Takže to teď řeší i e, rozhodnutí komise, které se týká vývozu masa z Kanady, koňského masa z Kanady. A poslední bod, akční plán. Mm, takže ty zprávy e, e, ano, byly skutečně veřejné i akční plány a reakce ze strany příslušných orgánů také budou na webu EU. Takže každý bude moci k ní, do nich nahlížet. Děkuji, říká paní předsedkyně, děkuji. A nyní se dostáváme k poslednímu bodu našeho programu. A zde chci vám připomenout, že to je výměra názorů Eh, která eh, byla uspořádána konkrétně dnes, protože dnes je eh, celosvětový den vzácných chorob. Je to pro mě mm, velká výsada, že mohu i v výboru zde zmínit tento den, čímž Evropa uznává osoby, které jsou postiženy těmito chorobami protože mm, mm, je jich hodně a často je problém s diagnózou, často vzhledem k nedostatku vědeckých poznatků mm, je eh, stanovována špatná eh, diagnóza a zde vzhledem k tomu, že ten počet pacientů je malý, tak eh, proto je zde o to více nutná přeshraniční spolupráce. Dnes to je den, Eh, kdy eh, se snažíme o světu, u veřejnosti, u politiků, aby věděli, jaký dopad tyto nemoci mají na životy pacientů. Tato kampaň především je určena veřejnosti a také se snaží i dělat světu mezi politiky mezi veřejnoprávními orgány, zástupci průmyslu, vědci, eh, zdravotníky, tedy mezi všemi, v jejichž zájmu je tento problém řešit. A nyní nejprve se obrátím na komisi a děkuji, pane řediteli, že jste dnes přišel a ráda bych, abyste nás informoval o hlavních krocích v EU a iniciativách, které máte. Děkuji. Děkuji za slovo, opět za slovo. Dovolte pár slov k k naší politice v EU právě u příležitosti tohoto dne vzácných chorob. Máme nařízení Evropského parlamentu a rady o e, těch e, lécích pro vzácné choroby, který se týká tedy vývoje těchto e, léků pro vzácné choroby a to je, doplňuje i sdělení komise o vzácných chorobách které řeší v podstatě takový holistický přístup k zdravotním aspektům eh, těchto nemoc. A potom máme zde doporučení Rady ministrů z roku 2009 eh, o eh, tom, že Evropa by měla jednat a také nakonec komise rozhodla, že vytvoří expertní skupinu, takže to jsou ty politické či legislativní rámce které máme pro vzácné choroby v EU a nyní pracujeme na implementaci těchto opatření. Pokud jde o roli těch dotčených orgánů, organizací, subjektů, to je velice důležité. Zde máme především nevládní organizace pro vzácné choroby, které jsou v podstatě takovou, máme zde Evropskou organizaci, která zastřešuje Národní aliance a Eh, to je eh, asi 600 eh, pacientských organizací, které jsou takto seskupeny, které zastupují tedy, mm, je to velká horizontální skupina, která dostala i finance podle programu ze ve zdravotnictví. Jak jsem řekla, máme i řadu expertních skupin a evropskou a příslušné výbory evropské Eh, agentury, která se zabývá pediatrickou léčbou a vzácnými chorobami a dalšími, tedy máme zde specializované komise, agentury. Potom i mm, chci poděkovat kolegům z Eurodis za to, jak podporují právě pacienty trpící těmito vzácnými chorobami. Další důležitý aspekt naší politiky, ten se týká vůbec toho vědět, jaká je situace v terénu, to znamená dohled. A proto Evropská unie investuje, a to již mnoho let, do registraci, do rejstříku těchto chorob. A my jsme eh, i eh, nyní předali některé ty sítě do společného výzkumného centra, eh, to, které se dí, zabývá především kongenitálními anomáliemi, a by se začaly koherentním způsobem schromažďovat data Eh, o těchto chorobách eh, a především jsme mm, vytvořili Evropskou referenční síť. Máme i společný akční program, který byl zahájen v září 2015 a jeho cílem je pomáhat členským státům realizovat doporučení rady a to především eh, v oblasti Eh, databáze, vypracovává se evropská databáze informací tedy o těchto chorobách a důležité je zapojovat do toho členské státy příslušné orgány s cílem poskytovat snadno dostupné a kvalitní informace o vzácných chorobách, což je určeno jak zdravotníkům, tak i pacientům. V oblasti výzkumu máme eh, společnost společný eh, fond, který eh, propojuje tedy komunity vědců v Evropské unie a eh, to, proto jsme zmobilizovali program Horizon 2020, kde až 70% je míra spolufinancování tedy z evropských fondů na pětileté období. Já si myslím, že to je důležitý závazek ve, právě ve prospěch Eh, toho, abychom měli k dispozici větší zdroje pro výzkum těchto chorob. A pokud jde o přístup k terapiím, k léčbě, takže to určitě je to, co především leží na srdci pacientů a jejich rodinám. Komise je si vědomá, že probíhají diskuze o přístupu pacientů k těmto eh, léčbám, terapiím. Zde probíhá celá řada aktivita. Především se snažíme řešit Eh, doporučení rady, to znamená posílit eh, eh, farmaceutické systémy. To bylo přijato v červnu minulého roku, kde a komise předloží radě žádost o to, aby byl přijat harmonogram a metodika a toho, abychom provedli farmaceutický dopad, tedy jaký, jak je to s inovacemi, s vývojem, s dostupností léku. Také i zde zpráva Evropského parlamentu a my se těšíme tedy na doporučení, která budou přijata mm, v parlamentu. E, komise uznává, že vysoké ceny e, léků, e, tady to je velký problém. Proto se snažíme zlepšovat orga, spolupráci mezi regulačními orgány, mezi pojišťovnami, tedy těmi, kteří platí a investují do výzkumu, tak, abychom zajistili včasný přístup k těmto lékům a mm, i máme tedy síť pro vyhodnocování nových technologií k tomuto vytvořenou. Mm, samozřejmě máme zde úspěšný nástroj, který se týká dostupnosti léků pro vzácné choroby. My eh, jsme, máme, my jsme odsouhlasili 129 léků, eh, a, mm, které tedy byly povoleny a vysoký počet eh, i výrobků, eh, tedy produktů léků, které jsou ve vývoji. To je dobrý signál. A nyní komise i racionalizuje regulační rámec pro eh, tento typ léků a vydáváme guidelines, hlavní směry. Chceme zajištit, že designace skutečných nejlepších terapií pro léky Eh, byla zajištěna, garantována. Proto máme pilotní projekt, který byl eh, zafinancován i díky Evropskému parlamentu, eh, což je re, pilotní proje, mm, projekt RE 2013 a cílem je navrhnout udržitelný politický scénář v oblasti vzácných chorob na období 2000 20 až 30 a zabývat se výzvami i příležitostmi eh, způsobem, který bude nový, inovativní a komise tedy eh, bude tento projekt realizovat i v roce 2017. Poslední bod je ta Evropská referenční síť. To je něco, co bylo vytvořeno eh, podle směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Nyní, vlastně příští týden ve Vilniusu zahájíme celou řadu zahájíme, pardon, zahájíme tuto e, síť, která umožní propojit různá centra v Evropě a e, protože většina těch referenčních sítí právě se zabývá e, těmito zásadními chorobami v jednotlivých státech. To myslím, že bude velká pomoc, protože propojí specialisty na vzácné choroby z různých států. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji. Máme tady šest žádostí o slovo. Ještě někdo? bych chtěl být na seznamu řečníků, kromě těch, kteří už eh, se přihlásili. Takže ne. Kdo? Pan Líze jako první děkuji, paní předsedkyně, děkuji také komisi. Myslím si, že je zcela jasné, že boj proti vzácným chorobám a podpora pacientů se vzácnými chorobami je evropským úkolem. Naším problémem je to, že v členských státech jsou počty případů relativně nízké, což vytváří problémy při výzkumu, nebo je potřeba větší počet případů, pokud chceme efektivně zkoumat. Co se týče vývoje léků, to je přesně tatáž situace a také v oblasti léčby. Ne v každém členském státu existuje vhodný odborník. Já sama jsem zaštiťovatel Evropské patent, organizace pacientů morbus Kroše, to je velice vzácná metabolická choroba, takže já na konkrétních příkladech zažívám, jak vypadá ta problematika a právě to, že přeshraniční spolupráce je nezbytně nutná. Máme dvě legislativní iniciativy, které proběhly během minulých let a v obou případech byla zpravodajkou François Grostet. Myslím si, že je důležité, abychom tuto legislativní iniciativu skutečně řádně implementovali. Jednak jde o vývoj léků a pak eh, u přeshraniční lékařské péče, tam jde o to, že jsme zejména hleděli na pacienty se vzácnými chorobami. A uh, myslím si, že právě u tohoto posledního případu jsou i nadále problémy s implementací, proto prosím komise, aby velice bedlivě to sledovala. Jsem potěšen, že během příštích týdnů budeme mít e, ony referenční sítě zcela oficiálně, že budou oficiálně představeny veřejnosti. Ale v ostatních oblastech e, Mé informace jsou alespoň takové, že to skutečně stále ještě nefunguje. Když například pacient se vzácnou chorobou by se rád nechal léčit ve sousední zemi, protože ta léčba je tam, ta terapie je tam lepší, tak to neprobíhá stále ještě tak nebyrokraticky, jak bychom si to přáli. Takže prosím, aby nám komise řekla něco o stavu provádění směrnice a aby se tomuto tématu i nadále skutečně věnovala tak, abychom eh, pro pacienty a ku jejich prospěchu donutili členské státy, aby správně implementovali. Děkuji. A nyní paní Grostet. Děkuji. Já bych eh, chtěla vyjádřit své potěšení z pokroku, ke kterému tady došlo. Já jsem tehdy byla zpravodajkou u toho nařízení a to, že to umožnilo řadu věcí, bylo to přijato před 17 lety, tehdy to eh, nařízení eh, bylo velmi dobře akceptováno všemi eh, zainteresovanými stranami, už byli pacienti, lékaři nebo farmaceutickými firmami a přes veškerou tu kritiku, kterou by dnes bylo možné vnést, tak je evidentní, že to byl pokrok. Kromě se už vysvětlila, že teď jde o léky proti vzácné chorobě a v této oblasti ještě máme před sebou hodně práce, protože řada z těch chorob vůbec nelze léčit a kolikrát ani nejsou správně diagnostikovány v Evropské unii. Chtěla bych tedy podpořit práci Eurodis, což je Evropská organizace, která združuje všechny asociace českých států, které bojují proti vzácným chorobám odvádí eh, naprosto nevyslenou práci. Malcké předsednictví se rozhodlo udělat eh, ze vzácných chorob jednu ze svých priorit, což je velmi dobře a já bych to chtěla přivítat. Musíme mít nový impuls pro tuto oblast, abychom reflektovali techno, pardon, eh, vývoj vědy a přizpůsobili tomu legislativu. Musíme mít tady nové prostředky o informování, o tom tak, jak urychlit zavádění nové léčby. Měli bychom e, vstoupit do nové fáze a potřebujeme mít posílenou spolupráci mezi členskými státy. To by mělo urychlit e, celý proces a připravit také standardy pro léčby a přijímání pacientů. Já doufám, že komise využije matského předsednictví proto, aby Eh, novou silou se eh, vrhl na tu problematiku. Je tady určité poždění mezi tím, jak se eh, schvalují agenturou ESMA tyto, tato léčba a s tím, než se schválí úhrada ve členských státech. To spochybňuje efektivitu této léčby, přestože je to schválené agenturou a tato praxe potom znamená, že se kolikrát zdvojují různé postupy a dochází k eh, prodlení uvádění na trhu těchto eh, léčiv, které pacienti potřebují. A podle toho, co vím já, a já jsem se o to nechal informovat nedávno, jsou tady rodiny, které musí kolikrát odjet do Spojených států, kolikrát s dětmi, mají třeba dvě děti, Eh, děti, které eh, mají nějakou vzácnou chorobu, která bohužel není vůbec známá, není diagnostikována v Evropské unii, aby tam eh, mohly projít nějakou náročnou léčbou a dovedete si představit, co to pro ně znamená. Pokud matka například musí přestat pracovat, aby mohla s dětmi jet do Spojených států, aby tam Eh, eh, dostali léčbu, dovedli si představit, kolik to musí stát. A já si myslím, že Evropská unie má povinnost eh, solidarity v takovýchto případech. A to je o to horší, že máme národní experty, kteří jsou, no, pracují v rámci agentury, máme také národní orgány, které potom spochybňují jejich rozhodnutí. To je velmi nebezpečné nejenom pro důvěryhodnost EMI, ale také pro důvěryhodnost celého farmaceutického průmyslu v Evropě. Toto je velmi nebezpečné také pro veřejné zdraví. Vede to k dlouhým prodlevám v léčbě pacientů, kde víme, čas hraje velkou roli. Takže já bych chtěl položit otázku, jak komise hodlá využít toho nového impulzu běmbackého předsednictví a jak chce využít svých kompetencí v této oblasti, aby eh, zajistila větší Eh, pokrok této oblasti, protože víme, že to je eh, jednak strašné eh, tím, že mají nějakou vzácnou chorobu, která je velmi závažná. Kromě toho nemají přístup k léčbě a proto trpí tímto dvojím břemenem. To je neakceptovatelné ve 21. století v Evropské unii. Thank you very much, Madam Dali. Děkuji, paní Dali. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat panu Rajnovi za tuto debatu o tomto tématu. Eh, chtěl bych se vrátit k tomu, co řekli kolegové před pan Líza, paní Grostet. Je se pozitivní, že došlo ke zlepšení přeshraniční spolupráce, že to je jednou z priorit předsednictví, takže my bychom se Eh, měli zaměřit na to zlepšení spolupráce, měli bychom například podnítit to propojení center excelentnosti. A chtěla bych také zdůraznit to, co říkal pan Líze. Já sama pocházím z Malty, jsme velmi malým členským státem a setkáme se s problémy s přístup k inovativním lékům. A to je právě vedem naší poloze, ale také, že máme velmi malý trh, takže nejsme atraktivním pro některé společnosti. A to vede k obavám také u rodin, které mají děti, které se potýkají s chorobami. A myslíme si, že Evropská unie by nám měla pomoci aby se podařilo sloučit ty rozptýlené zdroje. A myslím si, že společná opatření by pomohla jak pacientům, tak i odborníkům, aby sdíleli informace přes hranice. Pan Rance ještě zmiňoval o iniciativách ve členských státech. Byla ráda, kdyby eh, Evropská komise se zmínila o specifických opatřeních, která by měla vést k tomu, že menší členské státy budou mít prospěch toho eh, sloučení odborných eh, možností. Jde tedy jak, o to, jak posílit spolupráce na evropské úrovni, jak lépe koordinovat to otázky věda a výzkum tady už byly změně, zmíněny. Evropská unie už eh, investovala více než 620 milionů euro do výzkumu těchto chorob a Rozhodně to nestačí a proto bychom měli se bavit ještě o tom, jak podpořit další výzkum, který by mohl vést ke konkrétním výsledkům. A také bychom měli zamyslet tím, jak pacientům umožnit mít nárok na léčbu, která třeba není k dispozici v jejich domovské zemi nebo je k dispozici v jiných zemích. Paní McGuinness, děkuji. Jako jeden eh, z poslanců, kdo žádal o to, aby to bylo zařazeno na pořad jednání. Vám chci poděkovat eh, na co jste tak učinili, také chci poděkovat komisi za informace. Myslím, že lidé, kteří trpí těmi chorobami, by měli vědět, že to sledujeme, paní Grostet eh, zejména. Já jsem nedávno navštívila jednu schůzku která se zabývala dopady Brexitu na pacienty se vzácnými chorobami. Tam se upozorňovalo na eh, nedostatky. Asi nebudeme mít eh, možnost eh, hovořit o, konkrétně o dopadech Brexitu na veřejné zdraví, ale dnes bychom měli říci, že přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče v Evropské unii zachránila hodně životů a vedlo to k výzkumu a díky tomu se podařilo zavést nové eh, léčby nebo eh, vyrábět nové léčiva, umožnilo to pacientům také cestovat za odbornou lékařskou péčí a mnozí mají obavy, že Brexit by mohl vést ke zhoršení situace. Aspoň se o tom hovořilo na té schůzce v únoru. A tam bylo jasně řečeno, že Spojené království má dlouhou tradici péče o vzácné choroby, má dobré výsledky výzkumu, to také podporovala Evropská unie a proto si musíme uvědomovat také na tomto výboru, že když mluvíme o Brexitu, to, tom globálním kontextu, tak eh, to může mít také různé individuální dopady na jednotlivé pacienty, které by mohly být velmi škodlivé a nepříznivé pro jejich zdraví. Neříkám, že by se tam komise měla vyjadřovat, ale mám také tuto obavu z dopadu Brexitu na eh, pacienty v Evropské unii. Eh, moje druhá poznámka se týká pokroku, ke kterému došlo díky Evropské unie. Paní Grostet už eh, na to upozorňovala a všichni bychom rádi, kdyby eh, nebo se těšíme na zprávu, která by měla být prezentována na začátku příštího roku. Jde o to, aby komise zajistila, že revize toho současného rámce povzbudí Eh, vývoj nových léků, které jsou potřebné pro léčbu vzácných chorob. To, o to asi pacientům jde nejvíce. A potom je to jedna důležitá otázka přístupu k těmto, eh, této léčbě a cenu za ně. Zase bychom rádi věděli, jak je možné to udělat tak, aby pacienti ve členských státech měli stejný přístup protože kolikrát to jsou velmi eh, cenově náročné věci, ale je na čase, aby se tím eh, tento výběr začal zabývat. Děkuji, pan Kaputo. Eh, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, za to, že jste dnes eh, dala eh, tento bod na program, tedy v tento Mezinárodní den. Je to důležitá příležitost, abychom udělali osvětu a abychom lépe poznávali a léčili tyto nemoci. Bohužel zatím o nich neprobíhá dostatečná diskuze ve veřejnosti ani u vědců. To je důležitý moment právě pro eh, právo na zdraví pro všechny evropské občany. Je to tady příležitost, abychom eh, eh, si řekli, jaké výzvy nás ještě čekají. Osoby, které jsou postiženy v Evropě, tak to jsou skutečně případy často dramatické velice složité. A jsou tady <clears throat> zásné patologie, které ale mají velice eh, proměnlivou incidenci. Dnes i se dělá málo pouze proto, abychom ulevili rodinám, které jsou postiženy těmito eh, eh, existencí eh, těchto nemocí. Máme zde nařízení 141, které hovoří o vývoji léku pro vzácné choroby a samozřejmě díky tomu na trh se dostala řada inovativních preparátů, které i před určitou dobou vůbec neměli možnosti to pacienti a neměli možnost žádné léčby ale ještě před námi, před námi velká cesta, především pokud jde o vědu výzkum, eh, pokud jde o koordinaci národních politik, i pokud jde o pomoc eh, určitým regionům v Evropě. Tady mám na mysli třeba jich, Itálie především a některé další evropské regiony, eh, kde je třeba větší veřejnou podporu, ta tam chybí jsou to zastaralé struktury a to nutí eh, tyto eh, rodiny k velkým obětem, a což je na úkor eh, těmto pacientům, kteří často musí jezdit daleko za léčbou, která jim je nedostupná. Je třeba tedy, abychom pomáhali osobám postiženým těmito patologiemi a abychom skutečně mm, viděli a řešili reálné problémy, které eh, tyto osoby mají v každodenním životě. Eh, nejenom pacienti, ale i jejich rodiny. Je to den zásných chorob a eh, určitě je třeba si připomenout, že právo na zdraví a na pomoc musí být stejné pro všechny evropské občany. Děkuji. Děkuji. A jako poslední pan Pericíny. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co řekl i kolega Caputo. I my máme za to, že je velice důležité přijmout podobné iniciativy, jako je tento Mezinárodní den, poněvadž právě tím upozorňujeme a informujeme o e, těchto sociálně zdravotních problémech, které mají ty osoby. E, tito pacienti, těch je sice menšina, ale mm, proto právě je třeba šířit povědomí. E, tito pacienti nejsou prioritou, nejsou prioritou pro výzkum, chybí léky, a často se používají léky, které nejsou řádně otestovány a podobně. Je zřejmé, že trh e, není zde dostatečně rentabilní pro farmaceutický průmysl a farmaceutický průmysl tedy nemá v zá, není v jeho zájmu investovat do výzkumu a vývoje léku. E, tyto nemoci jsou velice vážné, často velice vážné, chronické, často degenerativní i smrtelné a v řadě případů eh, eh, jsou postiženy tím děti, které takto jsou vyloučeny ze normálního života. A ztrácí autonomii a je to velice vážné i psychologicky a sociálně, protože utrpení těchto osob a jejich rodin to vede k psychickému zoufalství, protože zde neexistuje léčba, neexistuje ani praktická pomoc v každodenním životě. A tudíž naším úkolem je, je ne, ne, netransformovat tyto nemoci vzácné v, ze, v nemoci o zapomenuté. Ne, pokud velké farmaceutické firmy nejsou schopny nést náklady na eh, vědu výzkum, tak je třeba nalézt eh, veřejné prostředky. Tady musí intervenovat veřejná moc. My často jsme již hovořili o tom, že je třeba vytvořit i evropský eh, veřejnoprávní eh, E, farmaceutický průmysl, nějaký takový podnik, který by byl financován z veřejných prostředků. A právě e, tam bychom stimulovali, motivovali e, k tomu, aby investovali do tohoto výzkumu. A mm, protože není akceptovatelné, aby farmaceutický průmysl šel pouze po zisku. To je nepřijatelné pro naše občany. Děkuji. Děkuji a nyní, prosím, můžete reagovat. Thank you very much. I'll just try and uh, quickly address... Děkuji, já se pokusím na to rychle zareagovat. Jde tady o to lepší propojení mezi výzkumnými programy, veřejným zdravím a zdravotnictvím. Jeden z těch diskuzních bodů byla příprava pokynu právě pro péči Eh, v těch veřejných systémech zdravotnictví pro péči o pacienty, eh, kteří mají vzácné choroby a systému sociálního, také sociální péče, to je věc, kterou my sledujeme ve členských státech, abychom viděli, eh, jak se jim podařilo to propojit u těchto pacientů. Hm. Petr Číny hovořil o prioritizaci výzkumu Změnil se o společné výzkumné iniciativy od roku 2019, která by měla sloučit členské státy a komisi a měl se to zaměřovat na lepší zaměření toho výzkumu na tyto vzácné choroby. To tam se týče implementace nové legislativa, zejména v těch případech, kdy, o kterých hovoří paní Grostety, pacienti museli cestovat mimo Evropskou unii, tak tady jsou důležité dva aspekty. Je to hodnocení je to síť pro hodnocení technologií. To teď eh, komise snaží eh, zavést, abychom měli jednotnější přístup k tomu, jak nové technologie, nové léky postupně jsou schvalovány pro použití na trhu, ale potom jde o problémy u těchto. Potom jde o sirotčí léky. A mm, připravuje se také zpráva, která bude dispozici zítra, která se dívá na otázky spojené s cenotvorbou. A my se tím budeme zabývat také výboru EMA. Několik řečníků také hovořilo o pracovním programu Mackého předsednictví. Víme, že je naplánován workshop na konec března. My doufáme, že ministři budou mít možnost se podívat blíže na implementaci a na problémy se vzácnými chorobami, znamená na aspekty, které se týkají přístupu k léčbě. Nyní dali hovořila o problémech menších členských států. Já myslím, že ten referenční rámec Evropské unie by v tom mohl být užitečný, protože je eh, eh, také iniciativa, která začne eh, fungovat od příštího týdne a ta bude mít příznivý dopad na malé členské státy. Paní McGuinness se potom zmiňovala o Brexitu. Evropská komise v tomto stádiu se nechce nějak vyjadřovat, protože zatím nebyl eh, aktivován článek 50. Děkujeme. Tím končí debata k tomuto bodu. Tím končí také náš program této schůze. Naše příští schůze 9. března. A my dovolte, abych vás pozval k na ale tomu já přece už nebudu. Chci se zeptat, kde to bude probíhat. Před sálem, tak eh, bychom se měli shromáždit před sálem, protože tady je fotograf. Let's do it.